suis obligée de faire la police. Mes chers collègues. Vážení kolegové, takže žádám vás, abyste se vrátili na svá místa. Naše schůze pokračuje, máme lehké spoždění, takže opravdu se za to, opravdu bych se panu Garkovi chtěla za to srdečně omluvit, kterému dám za chviličku slovo. Je zde skutečně dialog EU-LISA v hemicyklu a pozvali jsme v současné době ředitel. Takže někteří kolegové musí být v hemicyklu na plenárce. Také Kateřina Kiliči. Než vám dám slovo, tak bych chtěla pouze připomenout, co se týká organizace 21. března od a potom od 14.30 do 18 eh, a 22. od 9 do 12.30 v Bruselu. To jsou naše další schůze jenom pro vaši eh, informaci. Takže je to velké potěšení, že jste mezi námi, pane Garkové, který je, který je výkonným ředitelem agentury EU LISA a Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. A vítám vás zde. Uh, vy máte na starosti řízení systému SIS, Schengenského informačního systému a VIS a RODAC, takže náš výbor samozřejmě se snaží plnit úkoly, řešit nedostatky, sdílet osvědčené postupy, pokud se týká inf- výměny informací a otázek interoperability, protože nyní je to na programu Evropské unie. A v zásadě, a to je také důvod našeho pozvání, abyste přišel odpovědět na otázky kolegu, tak eh, naše volební období je úzce propojeno s operativními aspekty vaší odpovědnosti, vašeho mandátu v EU LISA. Takže bez dalšího vám dávám slovo a doufám, že mm, akceptujete princip, spontánních otázek a odpovědí po ukončení vaší prezentace, na kterou máte 10 minut a potom je čas na otázky kolegů tedy. Takže prosím, pane Garkové, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení eh, poslanci výboru, děkuji za pozvání a za možnost eh, podělit se s vámi o úvahy jak eh, moderní technologie mohou přispět k efektivnějšímu boji proti terorismu. Já jsem eh, s velkým zájmem poslouchal tu předcházející diskusi a chci říci, že Evropa dnes vlastně čelí dvojí výzvy. Na jedné straně chce zůstat otevřená vůči zbytku světa a na druhé straně chce být bezpečná. Takže eh, samozřejmě každý evropský občan má nárok na to, aby se cítil bezpečně ve své zemi, ve svém městě, ve svém domově. A proto bezpečnost občanů je jednou z hlavních priorit EU. Po teroristických útocích v posledních několika letech e, Nedávný výzkum Eurobarometru ukázal, že 95 evropských občanů dotázaných se domnívá, že terorismus je velká výzva a boj proti terorismu tedy musí být naší prioritou. Evropský program pro bezpečnost také mezi své priority zařadil eh, boj proti terorismu, protože právě zde evropská spolupráce může znamenat rozdíl. A také chci říci, že dnes jsme svědky nového fenoménu, a sice, že boj proti terorismu a interní bezpečnost je vlastně e, veden informacemi. Závisí na informacích, na jejich výměně a proto potřebujeme dobré systémy. E, a naše agentura tedy bude sehrávat stále důležitější úlohu v vývoji e, silné reakce na teroristické hrozby. Začnu tím, co možná je jasné i z předchozí diskuse, a sice, že šengenský informační systém je dnes nejsilnějším eh, evropským výpočetním systémem, který přispívá k vnitřní bezpečnosti. Eh, používají ho soudní orgány, orgány činné v, trestném, v trestním řízení při prevenci eh, vlastně velkých eh, zločinů, organizovaných skupin a teroristů. Předchází hrozbám veřejné mm, bezpečnosti a Evropská rada se obrátila na komisi, aby vlastně posílila reakci na terorismus a především konkrétně pokud jde o zahraniční bojovníky od ledna 2015 tedy se eh, komise tím zabývá. A my zaznamenáváme stabilní tendenci stále většího využívání šengenského informačního systému. V roce 2016 například bylo více než 4 miliardy vyhledávání systému. Eh, údaje z roku 2017 ukazují, že tady bude nárůst o 25% nejméně. To znamená, že eh, účelnost systému SIS eh, uznávají orgány činné v trestním řízení po celé Evropě, vnímají to jako nejefektivnější platformu pro výměnu informací a podporuje to jejich práci v boji proti teroristickým činům. Pokud jde o uložené údaje na základě článku 36, jak to tady bylo už zmíněno, na konci roku 2017 35% nárůst eh, uložených údajů. To znamená, že zhruba informace související s článkem 36 se vlastně zdvojnásobily a to je zkouška a také ale zároveň doklad velkého využívání eh, tohoto systému. A poslední eh, skutečnost, která také ukazuje efektivitu a význam systému, více než 20% nárůst vlastně těch zásahů vyhledání. To znamená, že ten systém přináší více výsledků. A také v kontextu systematických kontrol eh, cestujících na vnějších hranic, které jsou nutné od dubna 2017, tak SIS je vlastně důležitým nástrojem, aby tedy pohraničníci mohli řádně plnit své úkoly. A pomáhá to v tom, aby ten systém vlastně vyhovoval i novým požadavkům. E, agentura za tímto účelem přijala technická opatření, aby byly skutečně efektivní tyto systematické kontroly, aniž by se snížila výkonnost systému. Ten Dnešní systém musí být efektivní, funkční a využíván orgány činnými v trestním řízení, ale také musí být připraven na budoucnost. Teroristická hrozba eh, přetrvává a systémy, tedy zvláště SIS-2, jsou hlavním nástrojem ve snaze Eh, mít neustále připravené vhodné reakce. A reformní balíček SIS zavedl významná technická a operativní zlepšení a ta jsou velice důležitá. Teď se to vlastně projednává a já doufám, že se to tedy brzy přetaví v eh, legislativní akt, abychom mohli ten systém dále posílit a měli tak ještě lepší nástroj pro orgány činné v trestním řízení v Evropě eh, a pro plnění jejich úkolů. Důležitým aspektem je také to, že velice brzy eh, SIS-2 bude vybaven i biometrickými vlastnostmi od 6. března vlastně ty příslušné orgány budou mít v SIS dvě biometrické údaje, které zlepší efektivitu systému a umožní orgánům činným v trestném řízení eh, používat vlastně sofistikovanější nástroje. Agentura zodpovídá také za vízový informační systém, což je nástroj pro sledování žádostí o výzum, což umožňuje eh, vlastně i eh, křížovou kontrolu s systémem SIS. Pak je tady Eurodac, tam se je možné dělat vyhledávání od roku 2015. A chci vás informovat, že od 22. června 2017 je Europol také napojen na Eurodac a může využívat systém ve svém vyšetřování. Pro Eurodac platí to tež jako pro SIS-2. Ten systém musí být připraven na budoucnost eh, a musíme zajistit, aby neustále ten systém přinášel relevantní informace pro příslušné orgány a další uživatele. Nové nařízení o Eurodacu, které se zatím projednává, by mělo eh, vlastně zajistit eh, nové přínosy systému. Ten systém by eh, lépe měl vyhovovat při řešení migračních tlaků v kontextu dublinské reformy. A měly by tam být alfanumerické údaje, nové biometrické údaje jako rozpoznávání obličeje, to všechno budou eh, výkonnější nástroje pro příslušné orgány při plnění jejich úkolů. A doufám, že nové nařízení o Eurodaku brzy tedy vznikne. Pokud jde o nové systémy i současné systémy, je známé, že informační struktura Eh, justice a vnitra v Evropě má určité nedostatky. A velice důležité, jak tedy se budou eh, zavádět ty nové systémy. Systém vstupu a výstupu, eh, který 29. září vstoupil v platnost právní základ. Tento systém bude další nástroj pro hraniční kontroly, pro zjišťování padělaných dokumentů, podvodu s totožností Podvody s totožností to je jeden z hlavních problémů na hranicích, eh, jak ukazuje analýza rizik Frontexu. Eh, státní příslušníci třetích zemí s teroristickými úmysly už by se neměli snadno dostat přes hranice a systém EES eh, tedy by měl posílit vnitřní bezpečnost Evropy. ETIAS, další systém, který eh, by měl přispět k vnitřní bezpečnosti a k boji proti terorismu, protože by měl identifikovat eh, státní příslušníky z třetích zemí, eh, kde nemají vízovou povinnost, ale kde třeba je bezpečnostní riziko, tak by to mělo vlastně identifikovat předem a tedy orgány činné v trestním řízení budou lépe vybaveny pro rozhodování. Také je třeba zmínit i v souvislosti s předchozí diskusí, že ty systémy v některých, eh, ty informace v některých systémech nepřispívají tak, jak by mohly. Proto eh, samozřejmě doufáme, že to, ta iniciativa komise v oblasti interoperability změní situaci, posílí vnitřní bezpečnost a boj proti terorismu. Měly by vzniknout účinnější nástroje pro národní orgány a pro konečné uživatele, aby měli tedy informace včas. Interoperabilita to neznamená vytváření nových databází nebo zdvojování těch existujících. Interoperabilita znamená větší efektivitu toho, co už máme k dispozici nebo co se chystáme zavést. A je tedy to důležitý krok ku předu v oblasti informačních systémů v Evropě. Mělo by to tedy přispět v boji proti terorismu. Ještě pár slov k samotné interoperabilitě, jak tedy přispěje. Jsou tady čtyři prvky v tom návrhu o interoperabilitě. Je to vlastně eh, eh, nástroj pro zjišťování vícečetné totožnosti. Eh, útočník Amry na berlínském vánočním trhu měl celou řadu totožností jenom v Německu a díky tomuto úložišti, společném úložišti údajů to nebude možné, protože tam budou biometrické údaje a nebude tedy pak možné pracovat s více totožnostmi sdílení eh, biometrických informací právě odhalí takovéto vícenásobné totožnosti a koneční uživatelé budou mít snažší přístup k databázím EU, ale zároveň se budou respektovat přístupová práva. To znamená, na přístupu se nic nezmění, ale ten systém by měl být efektivnější pro eh, pohraničníky, pro eh, represivní složky a podobně. Dále, interoperabilita by měla přispět ke zlepšení vzájemné důvěry mezi členskými státy. Ty nové systémy skutečně změní situaci v boji proti terorismu. A chtěl bych připomenout, že EU-LISA by měla být eh, poskytovatelem vysoce kvalitních služeb, tak abychom lépe eh, sloužili politickým potřebám. Například pokud jde o provádění funkčních prvků při eh, vystopování zahraničních bojovníků, akční plán týkající se kvality údajů, to se koordinuje na úrovni, koordinuje na úrovni EU a také je třeba vyvíjet vhodnou reakci na teroristické hrozby. Cílem je vlastně podporovat členské státy ve snaze učinit Evropu bezpečnější. My bychom měli být čistým přispěvatelem v oblasti bezpečnosti a můžete se tady spolehnout na naši agenturu, že bude nadále rozvíjet své služby a nástroje, které jsou životně důležité pro boj proti terorismu, pro posilování vnitřní bezpečnosti Evropy a budeme se snažit skutečně vyhovět těm eh, potřebám a to i do budoucna. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Garkové, za vaši prezentaci a zejména zvláště tedy bod, který mě hodně zaujal, to jsou ty naděje ohledně systému interoperability, který navrhuje komise, který by měl přinést zlepšení a kvalitativní skok z hlediska vysledovatelnosti a pre předcházení útoku. To je tedy aktuální bohužel situace naší evropské společnosti. A nyní tedy dám slovo kolegům, kteří se chtějí vyjádřit, takže První řečník Nuno Melo potom. Dávám vám. Yes. Uh, yes, because, uh, uh, ano, protože prostě dodržujeme zde určitý protokol RUT, potom, no, no, takže máte minutu, to je pravidlo prostě. Jednu minutu. Budu tedy velmi stručný. Děkuji vám mnohokrát za vaši prezentaci a e, děkuji také e, za to, že jste nás tak hezky přijali ve vaší agentuře. Děkujeme za vaši pohostinnost, e, za i třeba děkuji za výbor Libe. A zpátky k návrhu pro interoperabilitu. My všichni v parlamentu se těšíme na práci na této otázce a já bych se chtěl zeptat na vaši vlastní agenturu a jak se s tím vypořádáte, protože Eurodac máme šengenský eh, systém, máme IIS a máte toho hodně. A nejenom eh, kvůli tomu novému návrhu, ale protože stále více používáme tyto systémy. Budeme nyní pracovat na interoperabilitě. My v parlamentu máme sen, aby interoperabilita byla co nejideálnější. A eh, to se týká nového mandátu. Jak se díváte na to, jak může agentura dělat vše, o co je žádána z naší strany. Jestli máte dostatek lidských zdrojů, eh, dostatek kapacit, abyste mohli odvádět tu práci, kterou po vás žádáme. Děkuji. Děkuji vám za tento dotaz. Ano, Eh, během eh, příštích eh, pěti let se objeví mnoho iniciativ, za které bude agentura zodpovědná, například interoperabilita, potom vstup, výstup, potom revize Eurodac, revize systému Visa a tak dále. Samozřejmě tady ty, ta očekávání jsou stále větší, pokud do naší agenturu. Eh, to je pro nás velká výzva a vy jste eh, velmi správně řekl, že to záleží na tom, jak bude agentura schopna eh, pracovat od těch pět let fungujeme jako agentura a nebyli jsme posíleni, pokud jde o lidské zdroje. Ta naše odpovědnost a skládání účtu členským státům, toto vše se bude zvyšovat. Proto vy jakožto evropské instituce eh, jste odpovědní za eh, přidělování zdrojů, tak eh, je důležité, abychom tyto zdroje dostali, chceme-li jako agentura EULISA poskytovat výsledky. Co se týče otázky orgánů činných trestním řízení, tak tady mm, ve Štrasburku nebudeme moci Eh, všechno udělat, co se eh, od nás žádá. Bude se muset eh, posílit naše kapacity. Potřebujeme vaši podporu a podporu rady. A potom další věc, pravděpodobně nejdůležitější, to jsou lidské zdroje. Agentura bude muset zvýšit počet svých pracovníků. Vím, že na stole je mnoho legislativních návrhů a že se počítá s dalšími zdroji ale ty jsou za specifickým účelem, ale abychom mohli eh, dále pokračovat v naší práci, abychom mohli přispívat více naší eh, prací, tak potřebujeme více zdrojů eh, protože je k tomu jeden důvod. Agentura nebyla nikdy navržena, aby pracovala za těmito stále se zintenzivnějšími, zintenzivňujícími účely. No tak v mnoha oblastech nemáme dostatek zaměstnanců, anebo třeba tam máme jenom jednu osobu, která se tou prací, prací zabývá. My potřebujeme naléhavě zvýšit počet zaměstnanců, abychom mohli zvládnout naši práci a abychom uh, mohli dostat našim novým odpovědnostem. A proto žádáme podporu parlamentu. Děkuji. Poselství zaznělo jasně na základě této přesné otázky ohledně lidských a rozpočtových zdrojů. Nyní dávám slovo kolegovi Nuno Melo, aby mohl položit svoji otázku. Máte také minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit portugalsky, jestli mohu. Já mám dva dotazy. Abych měl dvě otázky, jsem zpravodajem LIBE pro interoperabilitu, proto polož, kladu tuto otázku. E, druhý zpravodaj se již vyjádřil. Pro mě je to historická věc, která je velmi důležitá a proto bych vám chtěl položit následující dvě otázky. Za prvé, podle vás nedostatečná interoperabilita, kde kdy jste a kde jste ji nejvíc pocítili, kdy vyplynula nejvíce na povrch z hlediska nedávných událostí, co se týká například těch 14 totožností u té události v Německu. Rád bych věděl, zda jsou jiné příklady, o kterých byste se mohl zmínit v tomto ohledu. A potom druhá otázka, kterou jsem chtěl položit, pro kterou zemi vzhledem eh, k minulosti také eh, výměna informací anebo nedostatečná výměna informací byla nejkritičtější jestli jsou některé země v Evropě, kde je více eh, problémů, větší zdráhavost při sdílení informací a jsou to z nějaké negativní důsledky, například v rámci atentátů v některých. Děkuji vám za váš dotaz. Eh, bohužel eh, vám nemohu eh, úplně odpovědět, že tady se jedná o otázky provozních aktivit orgánů činných v trestním řízení a předchozí řečníci by bývali také mohli odpovědět. Ale co bych řekl je, že ohledně k těm mezerám, které existují v té interoperabilitě, jak toto bude vyřešeno, Mm, tady ta odpověď je, myslím, zřejmá a ta odpověď souvisí eh, s pařížskými útoky v listopadu 2015. Už je dobře známo, že <clears throat> vedoucí té buňky eh, často eh, překračoval vnější hranice, cestoval do Sýrie a orgány to nevěděly. A toto je částečně, ne úplně, ale prostě tím, že interoperabilita je technická věc, která nemůže všechno vyřešit, může usnadnit tu práci. A tady ale sehrála, bývala by sehrála důležitou roli. A ta odpověď také tkví eh, v té reakci na migrační krizi. Někteří eh, z předřečníků, tady eh, padl dotaz a já jsem si vyslechl odpověď od předřečníků, tady tu spojitost mezi terorismem a mezi nelegální migrací, to je ten zřejmý dotaz. A to, že když došlo k nárůstu eh, počtu uprchlíků eh, v Řecku a stále se zvyšoval počet a eh, úřady se snažily je zkontrolovat, ale když tam je nedostatek infrastruktur, já si myslím, že většina těch kontrol provedena byla, ale kdyby se to všechno provedlo tak, jak má, tak ti teroristé by se do Evropy nedostali ale zbytek mm, odpovědí se týká eh, těch eh, odpovědností, které spadají do práce orgánů činných v trestním řízení v jednotlivých státech. Eh, bohužel agentura nemá mandát, aby se zabývala způsobem, jak členské státy vyměňují údaje. My k ním nemáme přístup. Ale tady existuje zřejmá tendence, v nárůstu výměny informací v Schengenu. V roce 2016 jsme měli více než 4 miliardy Eh, vyhledávání a to bylo o mnoho více procent než v roce 2015 a v roce 2017 na základě předběčných eh, tvrzi, eh, údajů, tak mohu říci, že došlo k 25% nárůstu v porovnání s předchozím rokem. A proto ten nárůst vyhledávání je zřejmý a stále více členské státy používají tento způsob vyhledávání. Existuje rozdíl mezi tím, jak přispívají jednotlivé členské státy, třeba velké členské státy přispívají více, malé členské státy přispívají méně. To je logické, ale ta tendence, jsem přesvědčen, je pozitivní. Děkuji a teď dávám slovo Monice, potom Aně Gomez. Žádám vás, abyste byli stručné. Já skutečně budu velmi stručná. Moje otázka se týká toho, mají všechny členské státy technické předpoklady k plnému využití těch nástrojů, které máme k dispozici a pokud tomu tak není, tak jakou podporu byste navrhl pro ně, aby se to realizovalo lépe? Rychlé, přímé a přesné. Děkuji vám za tento dotaz. Chci říci, že všechny ty členské státy, které jsou napojeny na systém, tak splní technické požadavky. Ehm, neměla by tam existovat žádná pochyba, jinak by nebyly napojeny. Ale efektivnost eh, systému samozřejmě eh, nesouvisí jenom s technickými eh, vlastnostmi, ale se využitím. Některé členské státy pracovaly více na budování kapacit, na školení a to je ta oblast, kde dnes a v budoucnosti uh, Eh, to je věc, na kterou se musíme soustředit, abychom zvýšili eh, efektivitu těch systémů a také schopnost, aby členské státy mohly zareagovat na hrozby a mohly využít tento systém. A členské státy eh, dostávají mnoho školení, ale na základě lidských zdrojů to můžeme třeba dělat společně s Cepolem nebo s Frontexem, pokud je o budování kapacit. Tam můžeme udělat ještě eh, více věcí a podpořit eh, efektivitu tak, aby české státy dosáhly svých cílů eh, pokud jde o širší a efektivnější využití nástrojů, které mají k dispozici, anebo ty, které budou v budoucnosti. Děkuji, Ana Gomez. Thank you, Mr. Garkov. Um... Děkuji vám, pane Garkove. Chci se zeptat. Eh, pro vás je důležitá pouze integrita, interoperabilita databází a zabýváte se pouze usnadněním přístupu, anebo někdo jiný, koho znáte, se zabývá analýzou, přeskumem údajů. Například nyní se soustředí eh, mnoho pozornosti na žadatele o azyl, na migranty. Ale co třeba programy, které mají některé členské státy jako ty programy víza pro investory, kdy tedy bohatí mohou si koupit občanství či povolení k pobytu. A jeden z těch požadavků je mít čistý rejstřík, ale v mnoha částech světa si můžete koupit čistý trestní rejstřík. Existuje určitý druh eh, Eh, pnutí tady v tom přeskumu těchto údajů, které souvisí eh, se šengenskými vízy nebo z vízy pro mm, povolení k pobytu nebo pokud jde o občanství a tak dále. Především v případě těchto programů, kde povolení k pobytu a občanství se vydává tímto způsobem? Děkuji vám za tento dotaz, dotaz paní Gomez. Já ten svůj dotaz rozdělím do dvou. Ano, částí. Ano, agentura je odpovědná a zabývá se velmi seriózně kvalitou údajů centrálních systémů. My poskytujeme pravidelně zprávy o kvalitě, dostávají to členské státy. Pokud nalezneme nějakou chybu eh, v databázi a potom členský stát musí napravit tady tuto chybu. My nemáme přístup ale k údajům. A potom druhá část dotazu. Říkám eh, jasně, agentura nemá mandát zabývat se těmito otázkami. To je věc, kterou se zabývají jednotlivě členské státy v rámci svých eh, režimů pro poskytování víz, ale agentura zaručuje, že všechny systémy, které jsou dostupné členským státům pro prověření kontrol a aby se mohlo zkontrolovat, zda ta konkrétní osoba má eh, záznam v rejstříku, nebo třeba žádali o výzum eh, z jakéhokoliv důvodu a toto bylo zamítnuto. Když se vrátím k tomu, co řekla paní Holmajer, záleží na tom, jakým způsobem využívají Eh, kapacity členské státy, které mají k dispozici. A je potřeba eh, posílit eh, tady tyto zdroje, aby členské státy mohly tuto práci dělat efektivněji. Když třeba zjistíte na základě vašich údajů, že nějaký členský stát najednou vydává mnohem více víz, než je obvyklé, určit občanům z určité země, eh, tak objevila by se, objevilo by se někde nějaké výstražné znamenko, co se děje. Třeba najednou, najednou je velký počet eh, malc, maltských šengenských eh, víz, které malťané vydávají Libijcům, tak eh, nějakým způsobem eh, by vás to znepokojilo třeba? Já rozumím vašemu dotazu. My poskytujeme pravidelné statistické zprávy ohledně fungování systému a poskytujeme to komisi a členskému státu. Takže takováto událost, že najednou se zvýší počet šengenských eh, víz v určitém období, tak to by se objevilo v té zprávě. Ale ty kroky, ty už jsou uh, Mm, úkolem členských států či komise, která musí přistoupit eh, eh, k legislativnímu kroku nebo k jinému. Ale ano, my to dáváme do našich pravidelných zpráv. Děkuji, to bylo velmi konkrétní, velmi zajímavé. Poslední zapsaný řečník, pan López Aguilar. Une minute pour une question. Ah, eh, eh, Ten můj dotaz se týká dotazu, eh, který jsem položil předchozímu panelistovi. Bez mikrofonu, bohužel. My jsme si vědomi toho, že vaše agentura je neutrální, Eh, pokud jde o ústavní situaci ve členských státech nebo tomu uspořádání, ale aby se zaručila interoperabilita údajů, prověřování kvality a spolehlivosti. Zažili jste do posud, že eh, je v tom nějaký rozdíl, když jsou pravomoci rozděleny a předány regionům, pokud je o policii a tak dále? Eh, třeba jestli ty údaje se liší, pokud pochází třeba z Belgie anebo z Francie, je to stejné na základě vaší zkušenosti? Ano, děkuji vám za váš dotaz. A, mm, ty údaje nejsou stejné, ano. A členské státy se liší. Já jsem se na ty odlišnosti nedíval z hlediska, který vy jste uvedl, ale to se vždy netýká třeba údajů, ale mohu z vlastní zkušenosti říci, že koordinace práce mezi agenturami a mezi zeměmi, eh, kde to uspořádání je komplikovanější, tak je eh, pro nás vždy složitější než ty opačné případy. Děkuji. Nejsou žádní další řečníci na seznamu, takže ještě jednou děkuji za kvalitu této diskuse. Možná byla trošku krátká, protože eh, mnoho kolegů muselo odejít na hlasování na plenárce, protože mají odpovědnost za hlasování. Nicméně děkuji za tuto velmi upřímnou, otevřenou a přesnou diskusi, která nám poskytla spoustu informací i pro práci našich dvou spol- zpravodajek Moniky Holmajer a Helgi Stevens. A potom také na základě požadavku členů tohoto výboru, kteří si přejí pochopit a naznačit perspektivy, které tedy jsou pozitivní. Takže děkuji, pane Garkové. Vyslechli jsme také to poselství na základě otázek o e, významný, významných potřebách vzhledem k těm velkým hrozbám a také pokud jde o využívání e, z hlediska členskými státy, které vzrostlo v posledních letech vzhledem k lepšímu uvědomění si. Takže děkuji, pane Garkové, ještě jednou za to, že jste odpověděl na naše otázky a děkuji také kolegům kteří akceptovali tato trošku nepřátelská pravidla pro řečnický čas a tady ten, tu pingpongovou diskusi, že ono není tak jednoduché spontánně odpovídat. Takže děkuji, přeji vám pěkný zbytek dne a šťastný návrat do vašich domovů.